Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobrý den, dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, včetně německo-španělské koalice, která zde eh, rozmlouvá Zahajuji druhou část dnešního eh, pracovního jednání, po té, co jsme skutečně statečně eh, hlasovali, odhlasovali a lecos nebo lec, čím jsme pohnuli. Eh, napřed se eh, podíváme na téma eh, Bulharsko a Rumunsko. Prvním bodem je volný pohyb pracovníků. Pozadí je jasné. Máme k dispozici dynamický a integrovaný trh práce, ale v členských zemích stále ještě přetrvává řada bariér a nyní jde o to, zdali eh, eh, všichni, kteří eh, jsou v těchto členských zemích, mohou na něm nalézt uplatnění. Navíc jsou tady určité lhůty, přechodné lhůty, které platí pro nové členské státy, respektive Rumunsko a Bulharsko. Je to správné. Chceme navíc způsobit, aby vysoká, poměrně vysoká nezaměstnanost 10% eh, v Evropské unii se snižovala. Pan ředitel eh, Da Silva eh, z komise by byl rád přijel, ale toho času pobývá na radě EPSO v Dánsku a proto máme radost, že je zde Jackie Mora, je vedoucí oddělení pro takzvaný vedoucí oddělení a on nám podá úvodní referát za komisi a poté zahájíme diskusi a doufejme plodnou výměnu názorů. Já si musím tady... Merci, monsieur le, le président. Děkuji, pan... Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení členové výboru, chtěl bych v rychlosti vás seznámit se situací a také omluvit eh, pana Silvu. Jak asi víte, a také jste to připomněl, přechodná opatření pro volný pohyb pracujících byla zavedena v okamžiku přistoupení rumunská a Bulharska v roce 2007. Tato opatření mohou trvat nejdéle sedm let a mají tři etapy, přičemž ta poslední dvouletá etapa započala v lednu tohoto roku. Zavedení přechodných opatření není specifikem tohoto posledního rozšíření, protože už eh, u předchozích opatření, ehm, rozšíření byla přijata takováto opatření. Jejich smyslem je pomáhat členským státům eh, připravit se na toto otevření. Zavedení těchto opatření je nicméně citlivé, protože se dotýká výkonu základní svobody a sice svobody pohybu pracujících. Pro Rumunsko a Bulharsko ta třetí etapa přechodných opatření, která začala v lednu 2012, neodvolatelně skončí 31. prosince 2013. Před tímto datem komise představila dvě zprávy o fungování přechodných opatření. První to bylo už v listopadu 2008 a ta druhá zpráva je z listopadu 2011 a to na žádost obou dotčených zemí. Tato zpráva byla komisí přijata v listopadu 2011 a Vyznělo z ní několik věcí. Především to, že mobilita z Rumunska a Bulharska má pozitivní hospodářský dopad jak na růst, tak na možnost reagovat eh, místním nedostatkům pracovní síly eh, v členských státech. Dále se ukázalo, že tato mobilita má omezený vliv na eh, mzdy zaměstnanců v cílové zemi. Dále, že hospodářská recese vedla k omezení těchto toků z Bulharska a Rumunska a že zavedení eh, přechodných opatření má pouze eh, omezený dopad na rozsah těchto migračních toků. Mobilitu totiž více ovlivňují jiné faktory, například volná pracovní místa, existence nějaké přijímající sítě anebo jazykové bariéry. Smlouvy o přistoupení Rumunská a Bulharská uvádějí, že členské státy, které si ponechaly omezení ve druhé etapě, mohou tato omezení používat i nadále během třetí etapy, to znamená od ledna 2012 do prosince 2013, a to v případě vážného narušení či vážného ohrožení jejich trhu práce a v tomto případě mají povinnost oznámit svůj úmysl komisi a to v tomto případě před 1. lednem 2012. Tato možnost existovala pro 11 členských států, které až do konce roku 2011 nadále používaly vnitrostátní podmínky pro přístup eh, rumunských a bulharských pracovníků na jejich vnitrostátní trh práce. Z těch 11 členských států dva, Itálie a Česká republika, informovali o rozhodnutí, že od 1. ledna 2012 se bude volný pohyb pracovníků vztahovat i na občany Rumunska a Bulharska. Zbývajících devět států Německo, Irsko, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Spojené království, Belgie, Malta a Rakousko zaslali komisi oznámení, před 1. lednem 2012, v němž informují o svém rozhodnutí, že budou pokračovat i nadále v těchto vnitrostátních opatřeních a vysvětlili, že čelí závažnému riziku narušení jejich vnitrostátního trhu práce. Komise pečlivě přeskoumala přijaté notifikace jak z hlediska formálního, tak z hlediska obsahového. Pokud jde o ty formální aspekty, devět, všech devět členských států dodrželo požadovanou lhutu a své oznámení doplnili odůvodněním omezení a doplnili i číselné informace týkající se stavu jejich eh, trhu práce. Komise také zkoumala obsah těchto zpráv, zkoumala konzistenci odůvodnění a kvalitu informací které byly předloženy. Hlavní argumenty států se týkaly situace, současné situace a nepříznivých vyhlídek, pokud jde o vývoj hospodářství a trhu práce v dotčených zemích. Především co se týče hospodářského růstu, míry nezaměstnanosti a negativního vývoje nabídky pracovních míst. Druhý argument se týkal rizik souvisejících s otevřením trhu práce v některých odvětvích, eh, u některých skupin pracovníků a v některých regionech. Především byla zdůrazňována rizika pro eh, přistěhovalce, kteří již žijí v těchto státech, kteří jsou více než kteří jiní dotčeni nezaměstnaností a eh, potenciálně více vlastně představují konkurenci těm nově příchozím. Dále se to týká eh, regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti a pracovních míst s nízkou kvalifikací. Několik členských států také zdůraznilo, že tady je riziko e, rozptýlení e, těch migračních toků v případě, že se to e, vlastně otevře v jiných zemích. Španělsko v červnu 2011 se rozhodlo aktivovat ochranou doložku a rozhodnutí, to, to rozhodnutí potom vlastně ovlivnilo i sousední státy a to se teď promítlo i při tomto rozhodování. Několik států především Německo a Lucembursko, se rozhodli zmírnit omezení a více otevřít trh práce. To znamená, že vedle toho svého oznámení informovali ještě o tomto plánovaném zmírnění omezení. Z čistě formálního hlediska prodloužení přechodných opatření v poslední etapě nevyžaduje předběžné povolení komise. Členský stát, který eh, v řádné lhůtě oznámí své rozhodnutí pokračovat v přechodných opatřeních, nepotřebuje žádné další povolení. Komise nicméně varovala v listopadu loňského roku členské státy e, a upozornila je na to, že je třeba e, k tomu oznámení přiložit velice podrobnou argumentaci. Při podrobném eh, zkoumání každého jednotlivého oznámení komise dospěla k závěru, že většina dotčených států eh, poskytla konzistentní a koherentní informace k odůvodnění svého oznámení. Komisař Andor své komentáře předložil 17. Eh, února na Radě ministrů práce sociálních věcí svůj komentář. Dále také Eh, vzal na vědomí vysvětlení jednotlivých států a sou, soulad těchto vysvětlení. Nicméně přece jen eh, chtěl k tomu říci na, eh, následující. A sice, že volný pohyb pracovníků je základním principem, který je prospěšný pro pracovníky i pro hospodářství jako celek. Dále poukázal na to, že není prokázáno, že by otevření Eh, hranic pracovníkům ze společenství mělo negativní dopady na trh práce. A také poukázal na to, že ty eh, toky mobility především jsou vyvolány poptávkou a že ta mobilita je eh, dobrou cestou, jak vlastně zaplnit prázdná místa, pokud jde o nedostatek lidí na některých pracovních místech. To se odráží i ve sdělení komise z 18. dubna, které, které se týká balíčku o zaměstnanosti a kde komise vyzývá členské státy, aby tato omezení oznámila. Komisař dále zdůraznil, že omezení omezení volného pohybu pracovníků může vést k nežádoucím účinkům. A to především v tom, že může omezit snahu o návrat a může také vést k práci na černo. Po této radě komisař Andor své komentáře ještě zaslal písemně devíti, příslušným devíti členským státům, a to v polovině března. V tomto dopise, kromě těch obecných komentářů, ještě připomněl smysl přechodných opatření, který je v tom, že členské státy se mají postupně připravit na úplné otevření svých hranic a ne, že, to má vlastně, že by to měli zdržovat co možná nejdéle vyzval členské státy, aby bez prodlení začaly připravovat toto otevření a vyzval je také, aby pravidelně vyhodnocovali vývoj na svém trhu práce, aby neustále znovu zvažovali, zda je ještě relevantní zachovat tato omezení nebo zda není vhodné je zmírnit a to i v průběhu této poslední eh, etapy, která trvá do konce roku 2013. Dále také některé členské státy vyzval k tomu, aby do poloviny května doplnili svou zprávu komisi o dodatečné informace týkající se jejich trhu práce, a tak, aby tedy doplnili odůvodnění související s rizikem narušení trhu práce. A konečně komisař oznámil, že hodlá eh, předložit přeskum v polovině období, který se bude týkat provádění třetí eh, etapy. Tento přeskum není zmíněn v textech, nicméně to znamená, že komise i nadále bude bedlivě sledovat vývoj v těch devíti členských státech, a to až do konce roku 2013. Děkuji. Srdečně děkuji, pane Morin. Mám tady seznam uh, diskutujících. V podstatě jsme plánovali tu diskusi do tři čtvrtě, to znamená, máme ještě 20 minut, ale my jsme zahájili schůzi o něco později. Takže přehled následující řečníci zde jsou Plump, poté Jutta Steinrück, poté pan Derek Clark, Maria Cornelissen a pan Kruza. To jsou ti, kteří se dosud přihlásili. Já bych na závěr také něco chtěl poznamenat. Takže začneme paní Plamp z Rumunska. Děkuji vám, pane předsedo. hovořit rumunsky. Nejdříve bych chtěla poděkovat zástupci Evropské komise eh, za jeho vystoupení, které zde učinil eh, jménem komisaře Andora. Děkujeme tedy za to, že schrnul situaci, která se týká jednotlivých restrikcí na trhu práce pro bulharské a rumunské pracovníky. Co se mě týče, já bych chtěla vydat následující sdělení a zároveň bych se chtěla na něco zeptat komise. Nejdříve bych chtěla říci, že zde hovoříme o principech, které jsou základem Evropské unie. To znamená svobodný pohyb pracovníků ale já bych zvláště chtěla hovořit o mobilitě pracovníků. Pokud se domníváme, že mobilita pracovníků představuje nástroj, který může vytvářet pracovní příležitosti a který může spevňovat trh práce, pak společně s Evropskou komisí bychom měli najít taková řešení, která by umožnila to, že kondicionalita, která je uplatňována na trh podle smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska do Evropské unie, a tady hovořím právě o těch přechodných opatřeních, takže opakuji, tato kondicionalita, která vytváří diskriminaci a která má pouze negativní dopad na trh práce a na Evropskou unii všeobecně, tato kondicionalita by měla být zrušena je nutné odstranit restrikce, které se týkají bulharských a rumunských pracovníků. Pro nás je velice důležité, abychom zvláště v ekonomické krizi, kde musíme nacházet nejlepší možná řešení pro evropské občany, v této situaci bychom měli zajišťovat sociální soudržnost, politiku, účinného začlenování, a podporovat důstojné podmínky zaměstnání. V této situaci bychom neměli využívat výjimky z hlediska základních svobod. Komise nám poskytla tuto odpověď. Řekla nám, že jedním z těch argumentů je skutečnost, že mobilita pracovníků z Bulharska a Rumunska může vytvářet nerovnováhu. Tento přístup by měl být zrušen a měli bychom najít životaschopná řešení, abychom zjistili, jaké jsou skutečné příčiny krize. My víme, že tyto skutečné příčiny nijak nesouvisí s otevíráním trhu práce pro bulharské a rumunské pracovníky. Zpráva komise je jednoznačná. Říká, že mobilita pracovníků a zvláště sociální podmínky a sociální dopady této mobility jsou pozitivní a nikoliv naopak. Proto bych chtěla položit následující otázku komisi. Po odpovědi, které komise dostane nebo dostala eh, v půlce března, dojde k novému hodnocení a já bych chtěla vědět, zda se bude reagovat na tyto nové argumenty, na tyto nové informace, zda bude možné ještě upřesnit otázky kolem mobility bulharských a rumunských pracovníků. Děkuji. Srdečně děkuji paní Plamp a dalším v pořadí je kolegyně paní Steinruck. Milá Juto, máš slovo. Děkuji. Já eh, souhlasím eh, s předřečnicí Rovanou Plump a sice ve všech jejich argumentech. Zástupce komise sdělil, že Německo je ještě jednou ze zemí, kde platí eh, podstatná omezení pro pracovníky z Bulharska a Rumunska. Z mého pohledu i z pohledu německých sociálních demokratů to není v souladu eh, s právem na volný pohyb pracovníků, to znamená s významnou hodnotou eh, v EU. Eh, moje přesvědčení je, že problémy na trhu práce nevytváří volný pohyb pracovníků, ale spíše absence minimální mzdy a takzvaná zdánlivá nebo falešná samostatná vydělečná činnost. To jsou problémy, kde by německá vláda měla zasahovat a nikoli omezovat trh práce eh, cestou přechodných období. Já mám eh, dvě otázky. Čes, eh, německá vláda uvádí, že se obává, že vinou volného pohybu dojde také k vytěsnění odborníků a sice přílivem nových pracovních sil. Je to pádný argument z hlediska e, jiných členských států, které již odstranili e, tyto překážky a přechodná opatření. A e, druhá věc, další argument německé vlády nepřipustit volný pohyb je snaha zabránit sociálnímu a mzdovému dumpingu. Jaké zde jsou zkušenosti jiných členských států, které již provádějí plný volný pohyb pracovníků právě i s ohledem na účinnost účinnost minimální mzdy. Děkuji, Juto. Dalším je pan Clark. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem jediný, který si všiml, že přechodná opatření eh, skončí, mají skončit v eh, prosinci 2013. Jeden z našich eh, vedoucích deníků v pondělí vydal článek pod názvem EU chce otevřít eh, stavidla pracovního trhu eh, ve Velké eh, Británii. Já se domnívám, že teda budeme další cílovou zemí pro volný pohyb. Konec konců naše nezaměstnost činí 8,3%, v Bulharsku 12%. To znamená, že mají motivaci odejít. Já dobře vím, že mnoho více Bulga- Bulharů a Rumunů odchází spíše do Itálie a Španělska než do Velké Velké Británie ale Itálie a Španělsko se potýkají s obrovskou e, ekonomickou krizí. Španělsko má 40% nezaměstnanost mladých, eh, takže se domnívám, že eh, lidé z východní Evropy si to rozmyslí a na příště se budou ubírat jiným směrem do méně problémových zemí, jako například do Velké Británie. Nedivím se, že naši občané jsou proti Evropské unii. V loňském roce stejný deník uvádí, že že Spojené království přišlo o 166 eh, eh, tisíc eh, pracovních míst a současně velké množství pracovních míst obsadili nebritové, ale to zajisté je náhoda ale ukazuje to určitý eh, trend. Není to tedy náhoda, ukazuje to na určitý trend. Eh, dovolte, abych eh, vysvětlil, že Spojené království přijímá samozřejmě již po staletí lidi z mnoha zemí světa, ale v poměrně malých počtech. To znamená, tito lidé se asimilují, stávají se naší součástí, stávají se víceméně Brity. Teda přijímáme tyto lidi, ale v poměrně Eh, malých eh, počtech. Toho času je to 200 tisíc ročně. Když lidé přicházeli před eh, dvěma sty lety, tak nepotřebovali více silnic, lékařů, učitelů a tak dále. Ale nyní to potřebují, jak to máme financovat a vůbec nalézat u nás v zemi, která je nejhustěji obydlená v EU, abychom využili našeho vlastního výrazu. Je to neudržitelné. A prosím, nepleťme se. Dovolte, abych vám eh, vysvětlil svou osobní perspektivu, pohled na věc. Já jsem učitel, vyučuji 39 let, v roce 1983 jsem odešel do důchodu a když jsem e, ukončil svou práci, ohlédl jsem se na svou kariéru a uvědomil jsem si něco a sice, že eh, při, s výjimkou Jižní Ameriky jsem měl co dočinění s mladými lidmi z celého světa. To jsou teda dětí rodin pocházejících eh, z celého světa, z Austrálie, Nového Zélandu, Indie, Pakistanu, Sri Lanky, Kanady, eh, eh, Afriky a ano, také z Evropy, Itálie, Španělska, Portugalska, Finska, Norska, Německa, Polska, České republiky, Maďarska a všichni byli vítáni v našich školách. Byla, bylo potěšení eh, je vyučovat, ale eh, nemůžeme dále pokračovat v příjmu takových vysokých eh, počtů lidí. Takže dovolte, abych uzavřel, pane předsedo. Lisabonská smlouva velmi jasně stanoví, že eh, diskriminace, eh, k diskriminaci žádného druhu nesmí docházet. Eh, v tomto výboru pouze dnes dopoledne v rámci zprávy HERS bylo podpořeno ústní pozměňovací, ústní pozměňovací návrh eh, o tom, že eh, diskrim, vůči diskriminaci eh, platí nulová tolerance. A přesto přeze všechno zjišťují, že v této zprávě komise, o které diskutujeme nyní odpoledne v odstavci 1,3 na první straně, 1,3 na první straně členský, se praví, že členský stát musí vždy upřednostnit bulharské a rumunské pracovníky před eh, pracovníky, eh, kteří pocházejí z neevropských zemí. To by znamenalo v našem případě um, osoby pocházející uh, z Commonwealthy. A uh, jak je to v souladu se zásadou nediskriminace, pane předsedo? Děkuji. Děkuji, pane Clarku. Nyní má slovo paní Cornelison Marielle. Um, thank you so much. Děkuji vám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 skutečně procítěný příběh a já bych navázala ehm, zejména na ty ehm, hezké vzpomínky, ehm, pokud jde o eh, vyučování mladých lidí pocházejících eh, z mnoha zemí světa. Já jsem velice eh, ráda za dopis, který byl zaslán. Pan Andor jej slíbil ke konci loňského roku a jsem velmi ráda, že slyším, že ten dopis odešel. V podstatě bych jej ráda viděla, nevím, jestli se to podaří do něj nahlédnout. Také bych ráda věděla, které země byly požádány o předložení dalších důkazů o narušení e, jejich trhu práce. Může toto být prozrazeno? A mm, byly obdrženy odpovědi a e, jaká je uzávěrka nebo konečný termín. Pokud je o obsah, zajímalo by mne, e, co považujete za dobrý argument. Vzhledem k tomu, že probíhá řada výzkumu a průzkumu, e, podle něhož e, lze e, usuzovat na to, že Bulhaři a Rumuni skutečně nenarušují trh práce, zejména země, které si vedou dobře, například Německo, tak vůbec nerozumím tomu, jak najít ještě lepší argumentaci, než je tohle. Za druhé, jsem ráda, že jsem slyšela, že dojde k hodnocení eh, v polovině období. Eh, ráda bych eh, viděla, jak chcete prokázat ten takzvaný efekt vodní hladiny, to znamená, když zatlačíte na jednom místě, tak bude vidět na jiném místě vzedmutí hladiny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 my eh, vidíme například, že v Rumunsku a Bulharsku narůstá počet eh, osob samostatně vydělečně eh, činných a že 36 Bulharů a Rumunů ve Spojeném království jsou samostatně vydělečně činné osoby, což je bizarní ve vztahu k OSVČ z jiných zemí. Ráda bych věděla, zdali tato čísla lze nějak dokázat, prokázat. A konečná otázka, co se stane stane eh, dál. Já jsem viděla dopis, který Nizozemí poslalo v rámci notifikace. Je to směšné, protože v závěru se praví sotva Eh, Rumuné i Bulhaři sotva využívají eh, služeb sociálního zabezpečení, ale to by se mohlo změnit. To je skutečně komický argument. Eh, jsem si jista, že je nutno podat více vysvětlení a informací a jsem si jista, že Nizozemsko mm, opět odpoví bez poskytnutí konkrétnějších informací. Děkuji a nyní má slovo pan Krůza. Köszönöm szépen a szót. A mostani hozzászólásomat... Děkuji vám. Já bych ve svém vystoupení chtěl hovořit jménem koordinata, eh, koordinátora za EPP, pan Čaby Uryho, který se omlouvá, že se nemůže zúčastnit dnešního zasedání. Myslím, že předřečníci tady už předvestřeli eh, důležité argumenty proti současné situaci. Naše stanovisko je celkem jasné. Jedná se o základní principy Evropské unie jejichž omezování je vždy třeba řádně odůvodnit, ale ta odůvodnění nejsou uspokojivá. V roce 2006 Evropský parlament se touto otázkou už zabýval. A tehdy jsme poukázali na to, že tato omezení nikdy nenaplní účel, pro který jsou přijímána. Domníváme se, že bez omezení je třeba přijmout určité kroky, které eh, budou ve prospěch všech občanů ze všech členských států. Je třeba vytvářet pracovní místa, je třeba zajistit mobilitu pracovníků a situaci vyvážit takovéto cíle eh, bychom si měli vytyčit. Vítáme opatření, která přijímá Evropská komise a věříme, že to je cesta správným směrem. A smyslem by tedy mělo být ukončit ta omezení ne v roce 2013, ale ještě dříve. Děkuji. Děkuji kolegovi Kosovi a nyní má slovo Aleksandr Cerkas. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit svým vlastním jménem, ale také jménem mnoha kolegů z naší frakce. A chtěl bych tady navázat na takové zamyšlení, které eh, vychází i z mých zkušeností, to znamená, nebude to teoretický, ale praktický přístup. Eh, tím, jak se blíží konec eh, té třetí etapy přechodného období. Nejprve chci říci, že tato diskuse je taková výjimečná, protože na tomto výboru obvykle hovoříme o právech pracovníků, ale teď se nejedná o práva pracovníků. Hovoříme o jedné ze základních svobod, v Evropské unii. A je trochu paradoxní a možná i šokující, nebál bych se říct skandální, že v tomto parlamentu se neustále dávají výš hospodářské svobody než svobody pracovníků. Přitom tady se jedná skutečně o základnou, eh, svob, základní svobodu, svoboda pohybu pracovníků. A přestože tento parlament se tváří velice liberálně, tak najednou na toto zapomíná a staví se negativně v této, k této základní svobodě. Evropská unie je klub, do nějž eh, se vstupuje dobrovolně. A když už člověk v tom klubu je, tak musí dodržovat pravidla klubu. A pokud je nedodržuje, tak by měl odejít. Ale pokud v tom klubu je, musí dodržovat pravidla. A mezi ta pravidla patří právě ty základní svobody. A my tedy musíme hájit eh, svobodu toho, že se člověk může otvírat v zahraničí obchod, ale také musíme hájit svobodu pracovat v zahraničí. Tady se nejedná o práva, ale o základní svobody. A ta, to, to přechodné období tedy musí být skutečně výjimkou, jak říkal zástupce komise, a to během sedmi let, kdy se členské státy mají připravit. A členské státy tedy pak eh, vstoupí do určitého okamžiku a už bychom skutečně neměli s hanbou eh, eh, poslouchat takovéto argumenty které nejsou pravdivé. Některé země ponechaly své hranice otevřené a nebyly zaplaveny pracovníky z těchto zemí. V EU je 500 milionů lidí a tito, těchto několik tisíc lidí se rozptýlí po území všech členských států a to se nějak neprojeví. Ve Španělsku, mé zemi, tam eh, bylo Eh, takové opatření, protože všichni kolem nás zavřeli hranici a potom to mělo smysl, takové to, eh, to, to přechodné opatření. Ale my bychom skutečně měli mít otevřeného ducha a přijímat tyto pracovníky, kteří přejíždějí pomoci našemu hospodářství. Já, pane předsedo, toto opravdu považuji za dramatické. Bohužel jsme zase něco podobného vyslechli i z pravice, tak, ze, z úspravice také ze, během francouzské předvolební kampaně. Uh, Eh, já připomínám, že ti migranti často přijíždějí eh, dělat takovou práci, kterou místní nechtějí dělat, eh, schrom, mm, sbírat odpadky, starat se o ty nejhůře nemocné. To jsou věci, kteří často tu zemští pracovníci dělat nechtějí a využívají se proto služby zahraničních pracovníků. A pane předsedo, mě je opravdu hanba, když tady slyším argumenty, které jsou proti této svobodě, protože ty argumenty prostě neobstojí. A potom, pane předsedo, pokud jde o tyto hanebné eh, eh, argumenty bych ještě řekl následující. Já si cením snah komisaře Andora, ale je třeba, aby se snažili ještě víc. Není možné, aby těch devět členských států, které oznámili, že budou pokračovat eh, s těmito opatřeními eh, po roce 2014, aby prostě řekli komisi, aby řekla komise, že tyto státy eh, předložili konzistentní dokumenty, když vlastně komisař sám ve svém dopise řekl, že to, ten ta svoboda nemá nějaké negativní dopady na trh práce. Protože ti imigranti vlastně přijíždějí do země, když je tam nedostatek určitých pracovních míst. A teď ve Španělsku máme takovou zkušenost, že ti zahraniční pracovníci se vracejí k sobě domů, protože tam prostě pro ně práce není. A já tedy bych se chtěl zeptat komise jménem socialistických kolegů, z, nebo připomenout komisi, že je strážkyně smluv eh, a jak tady řekl zástupce komise, v podstatě jedná se pouze o předsudky, nejsou žádné solidní argumenty pro zachování takovéhoto Eh, opatření po sedmi letech. Evropská unie po sedmi letech už musí otevřít své hranice. A já tedy žádám, aby nám komise neříkala, že tam jsou konzistentní argumenty, když ty argumenty zcela evidentně konzistentní nejsou. Děkuji, pane kolego Carkasi. A nyní má jako předposlední slovo paní Birgit Zippel a Tomas Mann jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Některé z příspěvků mě eh, podnítily k tomu se přihlásit o slovo. V návaznosti na to, co uvedl pan eh, Cerkas, eh, bych chtěla říct, že některé výroky jsou nejen trapné, ale jsou i nebezpečné, jsou nezodpovědné a podněcují nesnášenlivost místo toho, aby podněcovali ke společnému řešení výzev v Evropě. Pokud jde o číselné údaje, které jsou zde uváděny, jednak nemůžeme do jednoho hrnce míchat ponechat dvě eh, statistické veličiny, i, kdybych, ehm, i kdyby to tak bylo, že určitý počet pracovníků je vytěsňována nově příchozími pracovníky, pak se nabízí otázka, proč k tomu dochází. Jsou snad ti nově příchozí lépe kvalifikováni a jsou zaměstnáváni proto? Pokud ano, pak není v pořádku náš eh, systém vzdělávání. A nebo jsou ti noví přednostně zaměstnávání, protože jsou ochotní eh, v důsledku svého postavení pracovat za velmi nízké mzdy. Pak eh, je něco špatně na našem sociálním globálním systému a na naší odpovědnosti vůči Evropě a strategii 2020. Tudíž se domnívám, že vedeme zcela nesprávnou eh, diskusi jestliže chceme omezovat eh, volný pohyb pracovníků, protože se nejedná o ohrožení trhu práce, ale jde o to, že eh, národní politici nejsou připraveni eh, postavit se čelem k těmto výzvám. V některých členských státech jsme svědky pozoruhodného vývoje. Rádi pro naši vlastní národní populaci využíváme zásadu mobility, Eh, navíc ale eh, si eh, si uvědomujeme, že mladí lidé získávají pobytem v zahraničí výhody, to ano, ale když chtějí cizinci přijet k nám, pak se izolujeme a uzavíráme, to není v pořádku. Ještě jednou opakuji, mnohé problémy na trhu práce nesouvisejí s volným pohybem pracovníků, ale s tím, že nejsme schopni vytvářet jasná pravidla na trhu práce, že nepostupujeme důrazně eh, proti eh, práci na černo a tak dále. A proto vyzývám všechny, aby eh, se vzdali svých omezení, respektive svých postojů vůči volnému pohybu. Eh, děkuji. Já jako poslední bych se eh, také chtěl ozvat. Sociální demokraté i křesťanští demokraté eh, mají k tomu co říci a navíc jsem předsedou, tudíž samozřejmě se musím trochu omezovat. Tady nejde o to vyhledávat spory, nejde ani o to toho či onoho vytěsňovat, nejde ani o pokusy diskriminovat, ale jestliže nebo když jsme ta společná pravidla eh, přijímali, tak jsme se dohodli, že budou platit sedm let, abychom se mezi tím mohli přizpůsobit na nové podmínky. Mnohé z těch eh, hrozeb mm, samozřejmě eh, se neuskutečnily. To je pravda, to je fakt a jako takový jej musíme přijmout. Ale také eh, jsme konstatovali, a zástupce komise to rovněž eh, připustil, že pravidla, která mm, byla eh, přijata, to znamená, že musíme komisi včas oznamovat, jaká je, eh, eh, jak dodržujeme eh, tato pravidla a také přechodná období a také případná narušení trhu práce. Některé země jsou toho času jakoby magnetem, ale není zde záruka, že to bude trvat na věky. Pokud jde o otázku kolegyně Sipl, kteří nebo jací lidé přijíždějí, ano, jistě jsou mezi nimi ti, kteří se nabízejí za zcela jiných podmínek a to stěžuje situaci dlouhodobě nezaměstnaným a těm, kteří pracují na zkrácený úvazek, protože nacházejí práci na plný úvazek. A e, je zde určitý pokus stavět e, nezaměstnané proti e, sebe. My všichni jsme proti mzdovému dumpingu, všichni jsme pro dodržování rozumných pravidel. Ano, samozřejmě, jedni říkají, máme minimální mzdu, v mé straně hovoříme, že jsme pro spodní hranici mzdy. O to by se měli starat také sociální partneři. A regulace této spodní eh, hranice mzdy eh, je eh, něco, na co se jednotlivá odvětví dívají různě a proto by o tom měli vyjednávat především sociální partneři, nikoli zákonodárci. Ale musí zde platit zásada nediskriminace. To je velmi důležité. Nesmí vznikat dumpingové situace, kdy proti sobě stavíme jednotlivé zaměstnance nebo pracovníky. A jedno, ještě jedno považuji za důležité, a sice že přestaneme z faktu vytvářet ideologii. Potřebujeme trhy práce, které fungují na základě důvěry. My máme ve výboru celou řadu skvělých bulharských a rumunských kolegů, jejichž eh, práce je neocenitelná. Eh, díky nimž jsme také získali řadu nových zkušeností. Já myslím, že to je velmi eh, dobrá základna pro získávání nových zkušeností a poznatků i o nových členských států. Děkuji. Pane Moran, máte nyní báječnou příležitost zodpovědět otázky, které byly vznesené tak, abychom nakonec opustili tento výbor zcela uspokojeně. Děkuji a máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše různá vystoupení a připomínky. Samozřejmě já to předám také komisaři Andorovi. Možná předtím, než se vrátím konkrétně k některým otázkám, Tady bych chtěl znovu připomenout, že tato přechodná opatření jsou skutečnou výjimkou ze zásadní svobody a je to omezení v čase, sedm let. A to se nedá prodloužit. Takže je to zcela neodvolatelné z hlediska těchto přechodných opatření vůči Rumunsku a Bulharsku. Je to 31. prosince 2013. Zdrojem je smlouva o přistoupení to je právní základ. A tam jsou také stanoveny tři fáze, včetně mechanismu oznamování pro vstup do třetí fáze. Hmm, nebudu opakovat připomínky z hlediska našeho hodnocení, rozšiřování a toho, co se stalo z hlediska těch států Evropské unie, které otevřely svůj trh práce pro rumunské a bulharské pracovníky. To je hodnocení, které jsme dali do zprávy za rok 2012 a vyjadřuje se tím směrem, který jsem tady naznačil před chvílí. To znamená, globálně je zde ekonomicky pozitivní dopad z hlediska tohoto otevření trhu, jsou zde sociální dopady, které jsou omezené, které se týkají mest a pracovních podmínek a je zde pozitivní dopad z hlediska fungování trhu práce, zvláště z hlediska potenciálního deficitu kvalifikací. Co se týče eh, současného období vztahu k členským státům v této poslední fázi přechodných opatření. Můžeme říci, že jsme v procesu no, hloubkového zkoumání Snažíme se jaksi podnítit státy, aby vykazovali pevné argumenty. Je to složitá analýza, protože smlouvy o přistoupení uvádějí, že členské státy mohou ponechat na ustanovení v poslední fázi v případě, že dochází k narušení jejich trhu práce anebo že je tady toto riziko. Toto narušení není nezbytně napojeno na příchod eh, státních eh, příslušníků eh, z Bulharska, z Rumunska. Může to být obecnější. To znamená, že argumenty, které mohou uvádět členské státy, jsou argumenty, které se mohou týkat také jejich, hlavní, jejich vlastního zhodnocení národní ekonomické situace a zvláště trhu práce. To znamená, že každé oznámení obsahuje informace, které souvisejí se situací na národním trhu práce. Souvisejí také s ekonomickými perspektivami každého členského státu, který činí toto oznámení. Jedná se hlavně o prognózy růstu, vývoje zaměstnanosti, prognózy případně zhoršování nebo nikoliv diskriminace na trhu práce. Jsou to tedy aspekty, které nejsou stejné v případě všech členských států. Je tady určitý prostor pro členské státy z hlediska hodnocení. To znamená, že nevždy tyto analýzy se opírají o stejné hypotézy ekonomického vývoje. Co učinila komise, když vyzvala některé členské státy, aby doplnili svoje vysvětlení, aby k tomu připojili ještě některé další informace? Smyslem bylo ujistit se, že analýza, která byla realizována z hlediska trhu práce a z hlediska perspektiv zaměstnanosti, že tato analýza se opírá o celá objektivní argumenty, o čísla, s kterými můžeme souhlasit a o hypotézy, eh, které můžeme také přijmout. To znamená, jde o to, abychom přivedli členské státy k tomu, že by zrealizovali eh, skutečně Eh, oprávněné zhodnocení a vysvětlení těchto rizik v souvislosti s narušováním trhu práce. Opakuji, tato rizika jsou velmi, velmi obecná. Další představa je taková, že eh, chceme ponechat tento dialog, uchovat si tento dialog s členskými státy. To znamená, chceme mít v půlce období zprávu, kde bychom opětově zhodnotili situaci, která se může změnit v průběhu roku 2013. Takže chceme přivést členské státy k tomu, aby případně zrevidovali svoje, svoji pozici v souvislosti se situací na trhu práce. A to je smysl těch jednotlivých výměn členskými státy. A to je také způsob, jakým bude komise analyzovat informace, které budou poskytovány členskými státy v rámci eh, této výměny mm, dopisu. Chceme se ujistit, že hypotézy z hlediska vývoje zaměstnanosti v jednotlivých státech jsou relevantní a odpovídají našim vlastním hypotézám. V každém případě, a tím bych chtěl uzavřít tento bod z hlediska mých odpovědí, v každém případě se jedná o monitorování situace, které bude pokračovat v rámci této fáze. A to proto, abychom se ujistili, že případné změny situace na trhu práce členských států, které mají tyto eh, restrikce, tak eh, že by mohly být eh, podrobeny dalšímu přeskumu v rámci spolupráce s těmito příslušnými členskými státy. Děkuji, pane Morene, za tyto informace také. Děkujeme, že bude průběžná zpráva v půlce období, to je velmi důležitá informace. A já tady sázím na tyto televize, máme tady přímý přenos. To znamená, to, co tady říkáme, je slyšeno, je to součástí tedy web streamingu a myslím si, že toto je dobrá zpráva pro všechny ty, které to zajímá. Takže se to dozví více lidí než dříve. Já si myslím, že to je dobrá příležitost, aby Evropský parlament zde poskytl tyto nové informace. Teď máme bod 19, to je optimalizace úlohy územního rozvoje v politice soudržnosti. Právě jsme hovořili o Bulharsku a Rumunsku. Máme tady mm, kolegyni z Bulharska, paní Husmenovu, která využije této příležitosti a předloží nám eh, svoje stanovisko, který, které je připraveno pro příslušný výbor regi a pokud regi bude chytré, chytrý, tak převezme mnoho našich eh, myšlenek. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručná, tak aby stínoví zpravodajové se také s námi mohli podělit o svůj názor. Chtěla bych zdůraznit, že to načasování je opravdu velmi vhodné, protože se to vlastně kryje i s, politikou, s balíčkem politiky soudržnosti pro rok 2014 až 2020. V tomto stanovisku jsme se snažili zaměřit na klíčové otázky tak, aby se optimalizoval územní rozvoj Ehm, myslím si, že ten územní přístup může být účinný mechanismus na podporu rozvoje, zaměstnanosti, vzdělávání a snižování chudoby, což je hlavní cíl strategie Evropa 2020. V tomto kontextu chci říci, že integrovaný územní přístup a více úrovňová zpráva Evropského je nezbytná k zvýšení efektivity. To ovšem eh, vyžaduje i vytvoření dostatečné kapacity na místní i regionální úrovni. Dále bych chtěla zdůraznit, že když hovořím o kapacitě, nemám na mysli pouze správní kapacitu, ale také kapacitu sociálních partnerů, kteří musí být zapojeni do provádění politik. Tímto způsobem vytvoříme nezbytný předpoklad pro eh, zavádění přístupu územního rozvoje do mm, místních politik územního rozvoje. Myslím, že smlouvy o partnerství a operační programy, eh, když se připravují, tak členské státy musí při jejich přípravě zajistit dialog všech zúčastněných stran, aby všichni mohli vyjádřit svůj názor. Za zapojení regionálních partnerů a vytvoření zájemné důvěry, to jsou věci klíčové pro územní rozvoj a pro naplnění cílů politiky soudržnosti. Operační programy musí vycházet z podrobné analýzy eh, schopností a možností územního rozvoje. Integrované strategie musí doplňovat um, vyhovovat těm konkrétním regionům a týkat se především těch, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností. Pak tady jsou i cílové skupiny, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení. Přes snahu na evropské i národní úrovni stále ještě existují veliké uh, rozdíly v sociální oblasti, a to nejenom mezi regiony, ale i v rámci stejného regionu. A proto je třeba vytvářet programy, které budou slučitelné s regionálními a subregionálními potřebami. ESF musí i nadále podporovat rozvoj místních přístupů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenování. Já eh, jsem nemohla do toho stanoviska zapracovat i subregionální strategie podporu mobility pracovníků, mobility mladých, protože to stanovisko může mít jenom omezený rozsah. Nicméně chtěla bych toto navrhnout eh, v pozdější fázi jakožto pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost a těším se na vaše náměty. Děkuji, kolegyně Huismenová. Na seznamu řečníků máme Frederika Dardena. Merci, prezident. Děkuji, předsedo. Tak jak navrhovatelka uvedla, toto stanovisko je naprosto aktuální a dobře doplňuje naše různé diskuse ohledně různých evropských fondů, ať už je to na úrovni nařízení nebo eh, jejich trvalého používání nebo jejich zasazení do rozpočtu nebo v rámci budoucího finančního rámce. Zde se jedná o téma, které jde napříč eh, politikou soudržnosti a je jasné, že úloha územního rozvoje je zásadní. Jak z hlediska zviditelnění, tak eh, na, z hlediska blízkosti řešení těchto problémů. Já si myslím, že zde tato role musí být sehrávána v souladu s různými aktéry politiky soudržnosti. Nyní bych chtěl vyjádřit své stanovisko k tomuto návrhu. Chtěl bych zdůraznit skutečnost, že je důležité dobře definovat pojem o kterém hovořil. Hovoří se o územním plánování, o územním rozvoji. Předpokládám, že kolegové z Deregy poskytnou definici. A doufám, že tato definice převezme sociální dimenzi tohoto územního rozvoje. Návrh zprávy, který nám byl předložen, podle mého názoru přebírá některé pozitivní aspekty. Je to dobrý pracovní základ. Souhlasíme s tím zásadním významem územního rozvoje politice soudržnosti. Dále je tady nutnost přizpůsobit programy subregionální regionální při dodržování principu subsidiarity. To je nutné. V této souvislosti bych požádal navrhovatelku ohledně upřesnění odstavce 3. Tam se právě o této tematice hovoří. Chci říct, že také smlouvy partnerství o EU, mezi EU a místními orgány, to je také dobrá cesta pro toto přizpůsobení. Vypracování těchto smluv by mělo být zajištěno za účasti všech subjektů tohoto programu. Všichni by měli být informováni o jednotlivých postupech. To jsou důležité body, které by měly být zdůrazněny ve zprávě a tento přístup odpovídá našemu způsobu vnímání této problematiky. Možná bych předložil některé pozměňovací návrhy, které by mohly doplnit tento návrh, zvláště je důležité se zaměřit na úlohu místních orgánů z hlediska realizace cílů strategie 2020, zvláště z hlediska snižování chudoby to bylo uvedeno ve zprávě v souvislosti s platformou boje proti chudobě. Z hlediska těch jednotlivých subjektů možná by bylo dobré upřesnit, jaké subjekty to jsou a jak zajistit jejich účast, zvláště účast sociálních partnerů. Vedle toho Komise nedávno udělala řadu oznámení ohledně používání sociálního fondu z hlediska boje proti chudobě a proti nezaměstnanosti mladých, ale mám dojem, že tyto akce někdy zůstávají vágní v současnosti. Možná by bylo dobré zdůraznit nezbytnost upřesnit tyto akce. A na závěr bych řekl, že z hlediska revize politiky soudržnosti, která probíhá, je zásadně důležité, aby všechna území mohla z toho mít užitek. Ve zprávě PIPER se hovoří o tematice přechodných regionů, to tam bylo jasně vyznačeno a byl bych rád, kdybychom se mohli vrátit k významu těchto přechodných regionů v tomto stanovisku, tak, aby se tento aspekt spevnil a abychom pokryli veškerá území. Takže to je několik návrhů. K tomuto návrhu děkuji. Děkuji mnohokrát, Frederike. Nemám už nikoho jiného na seznamu, takže by bylo dobré, kdyby paní navrhovatelka zareagovala na komentáře. Takže kolegyně, máte slovo. Merci eh, pour le commentaire du collègue. Děkuji za připomínky ze strany kolegů. Já se pokusím odpovídat ve francouzštině. Je jisté, že návrh, který jsem předložila, není konečný. A z tohoto důvodu připomínky a návrhy a myšlenky mých kolegů stínových zpravodajů budou velice užitečné, protože to mi velice pomůže k dopracování tohoto textu, aby byl vyváženější, aby byl konsolidovaný Mohla bych nyní odpovědět na otázky kolegů. Možná ty odpovědi bych měla dát až na závěr, až bude text hotový. Nicméně, proto abychom měli efektivnější politiku soudržnosti, je nutné zlepšit schopnosti, kapacity všech zúčastněných partnerů. Proto na závěr musíme předložit konsolidovanější text, který bude zahrnovat požadavky všech partnerů. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Takže kolegové, já bych vám chtěl oznámit lhuty 3. května. To je lhuta pro zajímavé návrhy do 12 hodin. A Nyní si vyměníme předsednictví, takže změny v našem řídicím štábu. A pak bude na řadě Filip Boulon. boa tarde a todos. Eh, é a primeira vez que eu estou a dirigir. Dobrý den, dobré odpoledne ve spolek. Je to vůbec poprvé, co řídím schůzi a doufám, že tady nestropím žádné hlouposti. Pokud eh, se mi to stane, tak prosím o vaše pochopení předem. Takže se dostáváme k bodu 20 pořadu jednání. Tady eh, jde o rozpočet na rok 2013 a mandát ke třístranným rozhovorům. s tím, že bych hned chtěla udělit slovo Filipu Bulandovi, autorovi eh, stanoviska. Jehož návrh máme nyní k dispozici. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové. Stručně vám představím návrh stanoviska eh, ohledně rozpočtu 2013. Podle mého názoru Evropa by měla podporovat ekonomické vládnutí a je tudíž nutné tuto energii také věnovat a do sociálního řízení. Musíme podporovat konvergenci a mm, sociální soudržnost. Rozpočtové položky, za které má náš výbor odpovědnost, jsou právě vyčleněny na e, sledování těchto cílů. Rozpočet 2013 musí podporovat stěžejní cíle, zvláště inovaci. Rozpočet 2013, i když je poslední v rámci víceletého mm, období až do roku 2013, se nesmí omezit pouze na platbu programů, které se plní. Měl by umožnit podnítit dynamiku, který by podporoval mm, mladé vědce, měl by podporovat malé a střední podniky, které mm, jsou největšími podniky z hlediska vytváření pracovních příležitostí. Sociální nástroje by měly být znovu vyhodnoceny a znovu zaměřeny. Sociální eh, fond, tak jak byl eh, roku 2011 v říjnu představen komisí, měl širší záběr než v současnosti. Například vybavení investic do lidského kapitálu eh, v budoucnosti budou způsobilé. A to znamená, že bude větší význam věnován boji proti nezaměstnanosti mladých. Můj návrh je, abychom nečekali až na rok 2014 z hlediska boje proti nezaměstnanosti mladých. Současná situace je dostatečně kritická. Měli bychom finančně podpořit veškerá opatření, která mohou snižovat nezaměstnanost zvláště mladých. Vím, že rozpočtová pravidla jsou striktní a financování se nedá libovolně rozšiřovat, ale zde bychom měli využít příležitosti rozpočtu na rok 2013 a vyslat silný politický signál, tak abychom podpořili naše občany, kteří hledají pracovní uplatnění. A to bychom měli udělat jako výbor výbor pro zaměstnanost. Měli bychom podporovat mm, zvláště zaměstnanost v těch odvětví, kde je nedostatek eh, pracovníků, například eh, je to projekt EURES. Měli bychom také podporovat veškeré iniciativy, které jsou vhodné pro lokální zaměstnávání kde by se měla podpořit větší poptávka. Také bychom měli podporovat inovační opatření, které mm, by se zaměřily na malé, střední a větší podniky. Tyto podniky by měly využívat finanční podpory Evropské unie. To jsou priority, které jsem si přála rozvinout v tomto návrhu, který vám předkládám a samozřejmě vám budu bedlivě naslouchat a poslouchat vaše další návrhy. Děkuji. Obrigada ao relator. Děkuji vám. Děkuji autorovi stanoviska. Eh, v této chvíli mám pouze eh, jednoho přihlášeného do diskuse. Hlásí se ještě někdo? Můžete se ještě um, přihlásit v další uh, fázi. Nyní má... Pan Darden, děkuji, paní předsedkyně. Několik poznámek k tomuto návrhu stanoviska. Já bych chtěl jenom říci, že globálně souhlasím s návrhem stanoviska, který předložil náš kolega Filip Bulo. Jedná se o dobrý základ pro diskuzi. Nicméně je tady několik prvků, které mi připadají zajímavé. Například podpora nezbytné mobilizace evropského rozpočtu pro realizaci strategii 2020. Eh, to je důležitý prvek, který musíme připomenout, zvláště z hlediska snižování chudoby a zaměstnávání mladých lidí. Dále se jedná o akcent na eh, participaci sociálních eh, partnerů, dále je tady důraz kladen na globalizační fond a také na rekonverzi v budoucích odvětvích. Dále je nutné také školit a vzdělávat občany v dalších oblastech, které mají sociální charakteristiku. Také musíme zvyšovat sociální odpovědnost podniků a aplikovat mm, minima z hlediska pracovních podmínek, to znamená, práce musí probíhat v důstojných podmínkách. To je věc, která se často vrací v našich diskuzích našeho výboru. V rámci eh, pozměňovacích návrhů, které mm, předložíme, se pokusíme rozvinout některá témata. Zvláště si myslím, že je důležité najít přesnější formulaci z hlediska dostatečného financování těch stěžejních iniciativ Možná bychom se mohli pokusit jít poněkud dále z hlediska definování toho, čemu říkáme postačující financování. Další téma, to jsou rozpočtové prostředky, které jsou věnovány na zaměstnávání mladých. To by mělo být jasně definováno. Měli bychom mít možnost ověřit um, význam iniciativ, které jdou tímto směrem. Co se týče Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, tady by se to dalo také poněkud doplnit nebo posílit toto to tematické zaměření, pro bychom, abychom podpořili tento nástroj, který mi připadá důležitý. Někdy, zvláště na radě, se zdůrazňuje že je tady nízké využívání těch 500 milionů závazků, ale když se podíváme na prostředky na platby, tak vidíme, že tady nemáme dostatek těchto plateb na, eh, prostředku na plateb. Takže myslím, že by bylo důležité, abychom v rozpočtu měli postačující částky na naplňování těch pilotních projektů. A ten seznam těch pilotních projektů by mohl být obohacen ještě některými dalšími, na kterých mi záleží. Myslím si, že financování mm, jaksi sociální ekonomiky a podniků v tomto duchu, to by mohlo posílit pojem tedy sociálně odpovědných podniků a vzhledem k tomu, že bychom měli zdůrazňovat také prostředky na platby v rámci tohoto rozpočtu 2013, tak si musíme uvědomit, že členské státy jsou dosti zdrženlivé v této oblasti a v rámci vyjednávání ohledně rozpočtu na rok 2012 jsme měli nedostatečnou úroveň prostředků na plnění naší politiky, takže tady je příležitost, abychom ještě více zdůrazňovali tyto aspekty. To je tedy několik návrhů z hlediska hodnocení. Děkuji. Eh, Děkuji. V této chvíli eh, se eh, nikdo další nehlásí a proto se táží, chtěli byste se ještě vyjádřit k této věci, Než přistoupíme k dalšímu bodu, chci se ještě zeptat komise, zdali by se chtěla vyjádřit. Zdá se, že nikoli. Ostatně komise ani není zastoupena, nikdo více nehlásí, takže ještě jednou uděluji slovo autorovi stanoviska. Děkuji. Já chci poděkovat panu Dardenovi za jeho vystoupení a návrhy, s nimiž zcela souhlasím. Samozřejmě, že strategie 2020 je naším cílem. Návrhy, které jsem předložil, jsou takové globální, jsou to takové hlavní směry. Frederik Darden určitě s potěšením zjistí, že se shodujeme u většiny bodů, o nichž hovořil. To se odráží ve zprávě paní Steinrukové, kde jsem vlastně zpravodajem za EPP a který se týká sociální inovace. Kromě toho ještě tady jsou pilotní projekty, a problematika sociálně odpovědných podniků, což jsou věci, které je třeba velice zdůrazňovat. Souhlasím s ním také v tom, že je třeba zhodnotit ten globalizační fond a zhodnotit partnerství se sociálními partnery. Takže všechny tyto vazby Eh, určitě znamenají konzistenci v naší práci výboru pro zaměstnanost. Nepanují mezi námi zásadní rozdíly a myslím, že náš přístup alespoň eh, k dnešnímu dni je dosti podobný. Beru na vědomí eh, jeho úvahy a opakuji, že jsem plně k dispozici a otevřený dalším kolegům poslancům, pokud jde o tuto zprávu našeho výboru. K tomu se ještě vrátíme, protože rozpočtový výbor potom předloží svou zprávu a my potom budeme moci eh, lépe vycizelovat to naše stanovisko bod po bodu, eh, tak jak na to tady kolega poukazoval. Děkuji. Děkuji vám, pane Bolone. Já bych chtěla ještě jednou připomenout, že termín pro eh, podání pozměvacích návrhů k tomuto eh, návrhu stanoviska končí 27. Eh, dubna v pátek a sice ve 12 hodin dopoledne. Eh, no, próximo ponto seria... Takže můžeme přistoupit k dalšímu bodu, a sice zřízení Evropského nástroje sousedství. Ale Spravodajka eh, zatím ještě nedorazila a proto navrhuji, abychom předsunuli bod 22 a posléze se k bodu 21 vrátili. Takže bod 22 se týká Evropského statistického programu na období 2013 až 2017. Autorem stanoviska je pan eh, Kolza. Palavra. Máte slovo, pane Kolza. Foglalomat a módosítok, csak nem tudom, hogy eh, esetleg az egyes árnyéki jelentéstévők Děkuji, jsem velice rád, že mohu být k vaší dispozici a zodpovědět vaše dotazy. E, nevím, zdali stínový zpravodaj ještě dorazí. Doufám, že ano. Nerad bych přišel o diskusi. Nevím nyní, jak postupovat. Já se domnívám, že V této chvíli, kdy se snažíme eh, vytknout eh, priority v rámci eh, statistického systému, je důležité vést zásadní debatu a proto se táží zdali odsuneme toto téma, anebo budeme pokračovat. The problem is solved. <laughs> Problém je vyřešen. Uh, yes, uh, just a moment. Uh... Ještě uh, okamžik. A nyní mohu prohlásit, že dorazila zpravodajka k bodu 21, teda zřízení Evropského nástroje sousedství. Takže se nyní budeme věnovat toho, tomuto bodu, tak jak bylo původně plánováno. A jakmile bude paní zpravodajka připravena, tak má slovo. Kyria Proedre, Děkuji vám, paní předsedkyně. Napřed bych chtěla všechny přítomné a paní předsedkyni požádat za prominutí, ale eh, eh, já jsem eh, se řídila pořadem jednání a časovým harmonogramem původně stanoveným, takže se omlouvám a nyní hned vstupuji do věci. Jedná se o přeskum nařízení o evropském nástroji sousedství. Stručně řečeno, to lze shrnout eh, následujícím způsobem. V roce 2004 byla vytvořena evropská politika sousedství a současně eh, eh, byl vypracován příslušný instrument, příslušný nástroj na podporu evropské politiky sousedství. Evropská unie dobře ví, že je nutno se postarat o pořádek nejenom ve vlastním domě, ale také dbát o to, aby bylo vše v pořádku u, soused, u sousedů, tak abychom eh, eh, mohli eh, žít v míru milovné, prosperující a klidné atmosféře. Proto se musíme také postarat o existenci a fungování demokratických institucí u sousedů. Celkem máme 16 sousedů a v roce 2004, kdy se zrodila evropská politika Eh, sousedství a příslušný nástroj. Mm, eh, ještě neprobíhalo to, čehož jsme svědky nyní, totiž arabské jaro. Tato politika eh, se pak rozběhla a když byl nástroj sousedství uveden v provoz, tak jsme zaznamenali určité potíže. Nyní je na nás, abychom předložili stanovisko o tomto nástroji a abychom současně Eh, vzali eh, v potaz mm, dva faktory, o které je nutno usilovat. Za prvé, že nástroj eh, se musí stát účinnějším a za druhé, abychom se postarali o to, že naše pomoc bude směřovat ke konkrétním cílům a dorazí k sousedům včas, a sice tam, kam tam, kde je nejvíc zapotřebí mluvím příliš rychle, asi ne. Ptá se paní poslankyně. Takže k dnešnímu stanovisku. Toto stanovisko vyplývá z jiného stanoviska, které jsme v tomto výboru vypracovali před několika měsíci. Jedná se o stanovisko iniciativní, přesně řečeno. které eh, bylo předloženo k příslušné zprávě výboru pro zahraniční věci a Nyní to stanovisko eh, prochází legislativním procesem a jde o to reagovat na různé otázky podrobně. Já jsem zvolila následující metodu. Tato metoda eh, se zaměřuje zejména na sociální otázky a kritéria která jsou uplatňována na evropskou politiku sousedství. Z části jsem nabyla dojmu, eh, že tato kritéria nejsou eh, formulována tak eh, přesně a přísně, jak by bylo zapotřebí. A tudíž navrhují i odpovídající změny, mimo jiné. Přístup nového nařízení praví, že Musí existovat eh, více eh, finančních prostředků pro ty, kteří co nejlépe eh, tyto finanční prostředky využívají a proto teda platí zásada více za víc více podpory za více práce a činnosti. To ale znamená, že Odpovídající sociálně politické cíle musí být správně formulovány. Cíle, podle nich se pak další finanční podpora eh, bude poměřovat. Eh, já bych chtěla přednést ty eh, tři hlavní zásady, které mám na mysli v těch pozměňovacích návrzích. Za prvé sociální základní práva, sociální ochrana a spravedlnost a za třetí zaměstnanost. Konkrétně řečeno, prosím a navrhuji a prosím vás všechny o stanovisko v tomto ohledu. Eh, jednak teda ze strany stínových zpravodajů i ostatních členů, pokud jde o systém sociální ochrany a také o eh, vytváření důstojných pracovních míst, eh, zlepšování podmínek zaměstnávání a vznik odpovídajících vzdělávacích programů a programů um, odborného vzdělávání. Je nutno uh, chránit um, práva pracujících a je zapotřebí skoncovat se zneužíváním na trhu práce. Rozumí se samo sebou, že eh, pravidla Mezinárodní organizace práce ILO musí být důsledně prováděna a je eh, velmi důležité, kontrolovat zejména takzvanou cyklickou eh, mobilitu. To by mělo umožnit eh, osvojit si v hostitelské zemi eh, know-how a poté tento odborný know-how přenést do domovské země, tam, kde je tento know-how zapotřebí. Kromě toho musí být lépe sladěno vzdělávání s podmínkami na trhu práce a kromě toho by mělo být povinné, to, to je alespoň můj názor, mělo by být povinné, aby sociální partneři a občanská společnost se podílely eh, na eh, veřejném dialogu a byly konzultovány, než budou schváleny příslušné eh, zákonodárné akty. Tím jsem dospěla ke konci. Děkuji vám za trpělivost a s napětím očekávám vaše příspěvky, poznámky a podněty vážení kolegové, kolegyně, tak, abychom odvedli co nejlepší práci eh, ku prospěchu evropské politiky sousedství. Děkuji. Obrigada. Temos uma inscrição do Sr. Kolokovský. Eh, Děkuji. Eh, nyní se hlásí pan Kolokovský. A jinak nikdo. Prosím, máte slovo, pane Kolokovský. Na vstępie chciałbym poděkovat paní Silvány. Děkuji vám. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní Silvaně Rapty za přípravu e, stanoviska k tomuto nástroji. Já jsem trvalým zpravodajem rozpočtového výboru ke stejnému nástroji a chtěl bych se tedy s vámi podělit o připomínky, které jsem uvedl do své zprávy. Za prvé, ty zprávy, které jsou eh, uvedeny ehm, v dokumentu komise a které se týkají nástroje sousedství, eh, myslím, že to jsou velice ehm, dobré argumenty a mohou i přispět ke zlepšení efektivity podpory, protože ten nástroj bude, bude Eh, trochu eh, snáze použitelný. Pak bych se chtěl zdůraznit pravidla, o kterých hovořila paní navrhovatelka. Eh, to je to pravidlo více za více, samozřejmě pokud se uplatní na, ve správný čas na správném místě. Dále bych chtěl podpořit myšlenku podpory institucionálních kapacit, tak aby to provádění bylo transparentní a účinné aby se také zlepšila přidaná hodnota, je třeba tento nástroj lépe propojit s finančními nástroji, například s nástroji Evropské investiční banky nebo Evropské banky pro rozvoj. Je také důležité do určité míry eh, sloučit tento nástroj s vnitrostátními nástroji, samozřejmě při dodržení toho, že by se neměly navzájem překrývat a neměla by se tady zdvojovat práce. Dále podpora malých a středních podniků, to je taková opakovaná věc. Potřebujeme mnohem širší Eh, vizi na malé a střední podniky, které vytvářejí mnoho pracovních míst a přispívají k hospodářskému růstu. Proto je třeba, aby ten nástroj byl natolik účinný, aby pomáhal malým a středním podnikům v sousedních zemí Evropské unie, protože tak přispějeme k větší hospodářské stabilitě. A na závěr eh, umyslím, že je třeba také zdůraznit úlohu Evropského parlamentu, eh, který má svou úlohu během celé definice tohoto programu. A to zejména v případě, že by došlo k zastavení evropské podpory. Děkuji. Děkuji a táži se, zdali, eh, zdali jsou další příspěvky do diskuse. Chce se ještě někdo vyjádřit k věci? Pan Kasin má slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená paní zpravodajka Rapty, vážení kolegové, my jsme již diskutovali o evropské politice sousedství se stejnou eh, zpravodajkou a um, evropský eh, nástroj politiky sousedství eh, byl eh, logický závěr a důsledek. Já přináším stejnou politickou zprávu. Evropské sociální standardy, zaměstnanost, vzdělávání, rovné postavení a mobilita jsou klíčovými slovy. Musíme zajistit, aby nástroj reagoval patřičně na měnící se demografické trendy a potřeby Eh, dvou dimenzí eh, politiky sousedství, to je eh, východní a středomořské. Rovněž bychom měli dodržovat zodpovědnost a zásady zodpovědnosti komise. Proto oceňuji návrh stanoviska a také směr, jimž se ubírá mezi eh, námi bude asi ehm, několik ehm, věcných eh, rozdílů, ale do čtvrtka eh, tyto naše ehm, doplňky nebo pozměňovací návrhy předložíme. Děkuji. Ah, Děkuji. Zdá se, že se již nikdo další nehlásí, takže uděluji opět slovo paní zpravodajce, pokud by chtěla něco doplnit nebo dovysvětlit. Děkuji. Vždy mi dáváte slovo, když eh, nejsem přítomná, nebo když myslím na něco jiného, ale dobře. Jsem na řadě a tudíž děkuji oběma řečníkům za velmi důležité připomínky. protože je vele důležité, abychom Zmínili na tomto místě i Evropskou investiční banku a také, v tom máte zcela pravdu, malé a středně velké podniky. A ještě bych eh, zmínila do třetice, že se musíme postarat o to, aby nedošlo k překrývání v žádném ohledu. A ještě eh, k tomu, co uvedl pan Katin, totiž eh, takzvané východní partnerství eh, ve srovnání nebo v protikladu ke středomořskému partnerství. Tady jsou určité eh, jemné rozdíly, abych to tak vyjádřila, různé jemnůstky v nuancích. Pokud jde o Středomoří, tak když eh, se zrodila v roce 2004 evropská politika sousedství, tak eh, jsme ještě vůbec neměli pomyšlení, že by se situace ve Středomoří mohla vyvíjet tak, jak se nyní vyvíjí. A proto eh, to musíme nyní podchytit. Jde o to, jak náležitě rozdělit pomoc mezi východní Evropou a e, e, středomorským regionem. E, jde samozřejmě o rovnoprávnost, ale tato rovnoprávnost nebo rovnocennost neznamená, že všem poskytnu stoprocentně totéž částky, které poskytují, musí být v souladu s kritickým zhodnocením potřeby která panuje v té, které eh, sousední zemi a musí být také v souladu s očekáváními Evropské unie. Co očekáváme od dobrého sousedství s příslušnou zemí nebo příslušnou skupinou zemí? Prosím, eh, nerozumějte mě špatně, abych eh, to ještě jednou ozřejmila. Já bych eh, si přála, aby eh, všechna kritéria a všechny parametry byly eh, náležitě zhodnoceny a abychom postupovali spravedlivě. Musíme brát na zřetel, že je pro nás zcela rozhodující, aby panovala sociální spravedlnost, aby byla sociální práva chráněna a aby demokracie ve všech významech tohoto slova byla chráněna a podpořena. Poznámky kolegů považuji za velmi užitečné, pokud je o další práci, která je ještě před námi. Eh, ve čtvrtek doběhne lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů a já s napětím očekávám tyto vaše pozměňovací návrhy a doufám, že snad eh, je budeme moci alespoň v části, anebo snad zcela přijmout. Děkuji. Děkuji. Autorka stanoviska to již uvedla, ale je velmi důležité, abychom na to nezapomínali. Totiž eh, termín pro podávání pozměvacích návrhů k stanovisku vyprší 26. Eh, dubna ve 12 hodin, to znamená ve čtvrtek pozítří. A nyní předávám eh, předsednické křeslo, respektive roli předsedající eh, zpátky eh, své kolegyni paní Šrödrové. Yeah. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Takže máme poslední bod na programu 2.20. Tématem je Evropský statistický program na období let 2013-2017 a navrhovatelem je Adam Kosa. Takže dávám Adamovi slovo. Köszönöm a szót, elnök asszony. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve dovolte takový stručný souhrn. Omlouvám se, že na posledním zasedání k tomuto stanovisku jsem se nemohl zúčastnit. Nahradil mě kolega Čaba Šogo. Takže ještě jednou se omlouvám za svou nepřítomnost. Nyní bych vás tedy chtěla stručně seznámit. Obdržela jsem 68 pozměňovacích návrhů, to je poměrně vysoké číslo, docela mě to překvapilo. Sedm poslanců předložilo pozměňovací návrhy. Já sám jsem právník a statistika tedy není úplně můj šálek čaje. Ale teď už eh, jsem se v té problematice dobře zorientoval. 12 pozměňovacích návrhů je změnou mých vlastních pozměňovacích návrhů. Takže pak tady je ještě 56 pozměňovacích návrhů, které obsahují skutečně nové návrhy. Musím rovnou říci, že s většinou těch návrhů plně souhlasím, protože ty pozměňovací návrhy zvyšují eh, účinnost sběru statistických údajů a také lépe vyjasňují, jaké ukazatele jsou zapotřebí při schromažďování statistických údajů. Než se dostanu k podrobnostem, chci říci, že včera jsem obdržel stanovisko Evropské komise k návrhu stanoviska. Stínoví zpravodajové to zatím nedostali, aspoň myslím, a pokud tedy ne, tak jim to přepošlu. Z dopisu komise jsem vyvodil, že jejich názor je spíše negativní. Nicméně myslím, že komise poněkud pokulhává, pokud jde o sběr údajů, pokud jde třeba o sociální segregaci nebo boj proti chudobě. Tady už jsme zaznamenali, Eh, určitá spoždění a budou to mít vlastně hotové až v letech 2014-2015 a to já nepovažuji za právě přijatelné. Pokud jde o ty samotné pozměňovací návrhy, souhlasím s těmi návrhy, které se týkají eh, nákladové efektivity a efektivity obecně a které se týkají různých eh, osvědčení. Je tam asi 9 nebo 10 pozměňovacích návrhů, které se týkají sběru údajů v oblastech mimo zaměstnanost. Pak tady je několik pozměňovacích návrhů s cílem snižovat náklady ale tyto návrhy nejsou úplně jasné a myslím si, že je třeba podpořit eh, kompromisy, které se týkají té nákladové efektivity. Celkově myslím, že z těch 68 pozměňovacích návrhů jich je sedm problematických. Pokud jde o ten zbytek, tak jsem si jist, že dospějeme k nějakému kompromisu nebo budeme moci podpořit návrh stanoviska spolu se stínovými zpravodaji. Já vás tedy žádám o podporu eh, i o vaše návrhy, tak abychom eh, neměli problémy při závěrečném hlasování. Děkuji. Já, vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Takže na mém seznamu je nyní paní Papadopoulou má slovo. Thank you very much. Eh, Děkuji. Já jsem stínová zpravodajka za SD. Nejprve bych chtěla poblahopřát panu Kosovi, protože ta zpráva eh, je ve shodě s našimi pozměňovacími návrhy. Ten Evropský statistický program ESP je, má být nový program, který bude pokrývat činnosti Eurostatu v rámci víceletého finančního rámce, který přijala komise v červnu. My jsme ještě nedostali názor Evropské komise a pan Kosa teď tedy zmínil, že ten názor je spíše negativní, což eh, Eh, znamená, že se velice těšíme, až si ten názor přečteme co nejdříve, protože by nás zajímalo, jaký je dojem komise. Já mám osobně pocit, že tohle není kontroverzní téma, aspoň ze strany Evropského parlamentu. Myslím, že by tady neměl být problém s kompromisy pana Kosy. Rádi si je vyslechneme. A je ovšem zapotřebí, abychom měli co nejdříve nějaké setkání, abychom si vyslechli jeho názory na těchto 68 pozměňovacích návrhů, které předložily jednotlivé politické frakce. Já osobně jsem předložila 19 pozměňovacích návrhů za SD a ve svých pozměňovacích návrzích a doufám, že nepatříme si ty problematické, eh, zdůrazňujeme, že je třeba aby statistika byla vysoce kvalitní v oblasti inovace, výzkumu a vývoje. Dále eh, potřebujeme statistiky o energetice, dopravě, životním prostředí a o všech dalších klíčových oblastech sociální politiky. Také musíme zajistit, že tento evropský statistický systém zůstane hlavním veřejným poskytovatelem statistických údajů a proto samozřejmě potřebujeme jednotné normy a společná kritéria pro hodnocení kvality, která se budou za, zakládat na přesnosti, přístupnosti, konzistentnosti. A samozřejmě je třeba také zajistit, že evropské statistiky skutečně poslouží zájmu všech uživatelů což jsou ti, kteří vytvářejí politiky, správci, výzkumníci, eh, podnikatelé a tak dále. A že tedy ta evropská statistika nejenže bude kvalitní, ale také dostupná každému. Konečně jeden z předložených návrhů je, že finanční příděl na program by měl být eh, vytvořen tak, aby mohl zajistit potřebné výdaje na zlepšení procesů a kapacity potřebné pro vytvoření vysoce kvalitní statistiky na národní úrovni a pro také školení národních statistiků. Takovéto pozměňovací návrhy jsme tedy předložili. Těšíme se na setkání se spravodajem a tam bychom mohli společně diskutovat o tom, jak hodlá dále postupovat s kompromisními pozměňovacími návrhy. Zdůrazňuji, že je zapotřebí, aby to stanovisko eh, komise jsme dostali co nejrychleji, tak abychom věděli, jakým směrem bude eh, Evropský parlament postupovat. Děkuji. Děkuji. děkuji, kolegyně. A nyní pan Phil Benjan. Já bych chtěl poděkovat také zpravodajce a e, kolegům e, za e, práci odvedenou na těch, těchto pozměňovacích návrzích. Většinu pozměňovacích návrhů rád podpořím. Je tam celá řada takových, které jsou přijatelné pro kompromis. Nicméně je zde několik pozměňovacích návrhů, vůči kterým mám určité výhrady. Podíváte-li se na pozměňovací návrh 19 a 21, tam se volá pro eh, konkrét, po konkrétních studiích o eh, důsledcích finanční eh, krize. Já se domnívám, že sociální indikátory a určitá statistická data budou konkrétně um, pod, podrobena určitému uh, směřování. To je velmi obtížné takto něco uh, vnucovat uh, statistikům nebo sběratelům údajů. To by mělo být přenecháno odbor. To věc principiální. Mám určitou starost ohledně spolitizování eh, sběru eh, eh, dat. Můžete jakoli, být jakoli politický, když data sbíráte a analyzujete, ale sběr a analýza jako taková by měla být nezávislá na politických postojích a politických cílech. To se také týká pozměňovacích návrhů 53, 54, 60 a 61. Já tady nechci ohrozovat eh, neutralitu Eurostatu tím, že budu vnášet do věci politiku 22. Eh, je důležité uznat zátěž eh, na podniky a občany, když budeme vytvářet dodatečné požadavky. Takže podpořil bych komisi ve snaze minimalizovat tu dodatečnou byrokracii takže upřednostňuji tím pádem ten, ten původní text vůči pozměňovacímu návrhu 50 23, pozněvací návrh 23. Nevidím nebezpečí v tom, že by se programy otevřely vůči F, zemím FTI. Je zjevné, že jim to nemůžeme vnucovat, toto rozhodnutí není na nás, ale pokud budou uplatňovat stejné metody a pokud lze eh, provádět eh, skutečné srovnávání a chtějí-li do toho vstoupit, tak v tom nespatřují žádný problém takže bych tento pozměvací návrh podpořil. Nerozumím zcela pozměvacímu návrhu 25, proč to uvést do přílohy, uvítal bych um, určité vysvětlení. Pozměvací návrh 56, sociální uh, neklid, nepokoj, to je něco, co přesně platí pro určité oblasti Evropské unie, ale eh, nevím, proč eh, by to mělo být v příloze 69 a 71. Tady začínáme Eh, využívat eh, příkladu, například eh, Romové v 69 a tak dále. Myslím, že by bylo lepší využít výrazu práce za nízkou mzdu místo nekvalitní práce nebo nedobré práce a tak dále. Ale také máme v Evropě mnoho menšin a mnoho kategorií a když budeme konkrétně taxativně uvádět příklady, tak můžeme podlehnout nebezpečí eh, vytváření určitých seznamů a kategorizací a tak dále. Rád bych zahrnul Romy do menšin jako takové a eh, pokud je o kategorie, tak ehm, bych ehm, uvedl například práce eh, za nízký plat místo čehokoliv jiného. Děkuji. Děkuji a nyní se podíváme, jestli tady máme zástupce eh, komise. Bylo mi eh, řečeno, že je zde pan Joachim Rechtenwald. Ano, to platí, takže má slovo a může zareagovat jménem komise. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Komise... Uh, uh, bych chtěla poděkovat uh, zpravodaji a členům výboru za odvedenou práci. Jak zpravodaj již zdůraznil a stínový zpravodaj stejně, tak je to důležitá legislativa pro evropský statistický systém, jelikož poskytuje základ pro práci v nadcházejících letech. A měl bych také zdůraznit, že je to vytvořeno tak, že to dává stejný význam eh, informacím v oblasti sociální politiky a potřebám zaměstnanosti, stejně tak eh, i potřebám ekonomické politiky. To znamená, eh, tyto oblasti jsou postaveny na roveň, pokud jde o statistické údaje. Já se domnívám, že význam eh, této legislativy je doložen také počtem a povahou eh, pozměvacích návrhů předložených eh, členy výboru. Komise může souhlasit s velkým počtem z těchto pozměvacích návrhů, ale u některých by si komise raději ponechala původní návrh, anebo by navrhla kompromisní formulaci ehm, a vzala v potaz hned několik pozněvacích návrhů ke stejnému bodu. Paní předsedkyně, takže eh, se eh, tam zdali by bylo přijatelné, aby eh, komise poskytla členům podrobnější reakci k těm pozněvacím návrhům, k nimž se nemůžeme postavit pozitivně. Děkuji. Jak jsme slyšeli, tak už se to čeká velice dlouho. Bylo by dobré, kdyby to v dohledné době tedy nastalo. Takže na závěr této diskuze já bych požádala pana Adama Kosy, aby to skrnul a reagoval na ty určité připomínky. Adame, máte slovo. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm ezt az elő... Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát za všechny příspěvky předřečníků. Pokud jde o mě, tak mohu požádat komisi, aby mě i stínovým zpravodajům eh, zaslala eh, všechny eh, připomínky a poznámky. Jedná se o návrh stanoviska, který by měl být uzavřen velmi brzy, protože příslušný výbor chce tento materiál co nejdříve uzavřít. Pokud jde o mou osobu, já souhlasím eh, s oběma stínovými zpravodaji, potvrzuji jejich názor a souhlasím s tím, že většina z pozněvacích návrhů eh, není eh, problematická. Ano, musíme zvýšit kvalitu monitorování a náklady by měly být řádně vyčísleny. a náklady by také měly být pokryty. Doslechl jsem se, že, nebo slyšel jsem, že vůči některým pozněvacím návrhům máte eh, výhrady. Já se domnívám, že je zapotřebí eh, se skutečně eh, se stínovými zpravodají sejít a podrobně se na ty pozměňovací návrhy podívat a nalézt společné řešení. Hovoříme, myslím, o pěti nebo šesti pozměňovacích návrzích, které já osobně e, podpořit nemohu, protože základní cíl je zajistit kompromis. A ještě poslední e, připomínka. E, dopis, který jsem obdržel včera, není negativní názor nebo negativní stanovisko ten závěr eh, dopisu ukazuje, že pokud jde o boj proti chudobě a eh, boj za sociální začlenování, Eurostat eh, zaostává což je odpovědná instituce pro sběr dat. A já se domnívám, že výbor pro zaměstnanost sleduje jako svůj hlavní cíl zintenzivnit aktivní ehm, akce v tomto ohledu a ehm, za tímto účelem potřebujeme spolehlivé statistické údaje. Rovněž eh, mám za to, že spoždění eh, tohoto druhu eh, nejsou vítány a ani by neměly být v budoucnu tolerovány. Pokud jde o kompromisní stanovisko, já je zašlu stínovým zpravodajům co nejdříve a věřím, že se dobereme řešení, pokud je o podrobnosti. Ještě jednou děkuji vám všem za příspěvky a těším se na eh, naši společnou práci. Krát děkuji. Takže máte jeden měsíc čas na to, abyste vedl toto jednání a podle plánu na příštím zasedání koncem května. To mělo být tak, že by kompromisy měly být představeny a 31. května by se k tomu hlasovalo. Přeji vám mnoho štěstí, aby se vám podařily dobré kompromisy vyjednat a to je náš poslední bod všem. Děkuji, kteří to vydrželi až do konce. Přeji vám příjemné odpoledne. 30. a 31. května je příští zasedání a na tomto zasedání se přijme také tato poslední zpráva, takže Velké díky a příjemný večer.